Chers collègues, merci de gagner votre place. Prosím, usaďte se, zahajujeme naši druhou schůzi, druhou schůzi našeho společného výboru, která se bude týkat návrhu rozpočtu pro eurozónu. Perváš Benes je spolu s pravodajka s a Pervánč dorazí za několik minut. A já bych tedy začal s touto schůzí. Já bych tady chtěl poděkovat našim dvěma zpravodajům za jejich práci. Oni nám nyní poskytli již druhý pracovní dokument a návrh zprávy eh, chtějí předložit příští týden. Takže si vyslechneme eh, naše zpravodaje a pak dáme slovo stínovým zpravodajům výboru Ekon a výboru pro rozpočet. A prosím, slovo má tedy nyní Rainer Böge. Děkuji mnohokrát, pane. Milí, eh, děkuji mnohokrát, milí předsedové, milí kolegové a milé kolegyně. Poté, co jsme měli slyšení, jsme nyní předložili druhý pracovní dokument také v kontextu prezentací, které jsme měli příležitost si na slyšení vyslechnout a také na základě toho, co předložili stínoví zpravodajové jednotlivých frakcí. Ještě jednou bych chtěl chcela obecně říci, že pokud se podíváme na interview s Mária Monty, které poskytl tento týden a nyní cituji, Jde o kombinaci národních politik, bruselské mašinérie a krize může způsobit kolaps eh, Evropské unie. Pak Mario Monti tímto drastick, takto podle mě drasticky ještě nikdy nehovořil, alespoň jak já si vzpomínám a má pravdu. Neboť otázka, co nás vlastně spojuje, jaké hodnoty a jaké zásady. Stojíme vůbec podporujeme stále ještě vůbec ty základní hodnoty, na kterých jsme se dohodli ve smlouvách, dodržujeme je dostatečně. A nebo je tomu zjevně tak, že nyní v západním světě se spokojeně vydáváme cestou do národního či nacionalistického populismu a zbytek nás nestará, eh, nás nezajímá. Je to tak? Pokud ano, tak to v nás musí vyvolávat obavy. A to souvislí s otázkou, které se, kterou se nyní zabýváme, to je totiž fiskální kapacita eura, pro eurozónu. A tady je skutečně otázka, co je vůbec možné, co je proveditelné v naší situaci, v této atmosféře. Je to příliš přehnané, pokud bychom řekli příliš odvážné, pokud bychom řekli právě v kontextu toho, že politické prostředí se vyvíjí tak, jak se prostředí, a protože zjevně mnoho občanů z obav, ze strachu o jejich osobní situaci, vidí Evropu a srovnávají s určitými tlaky, které vidí, že na ně působí z důsledku globalizace a pokládají Evropu za součást té hrozby a globalizace a ne jako část řešení? Zůstaneme tedy v tomto kontextu stranou, necháme se smést ze stolu, anebo se postavíme a vsadíme na energická řešení, které nás pohnou vpřed všechny navzory veškerému odporu, tak abychom zajistili trvalou udržitelnou stabilizaci eurozóny, států a situace občanů. Tuto otázku si musíme položit, když se ptáme na to, jakou strategii chceme sledovat. Samozřejmě, že je zcela legitimní říci, že potřebujeme mnoho malých kroků. A mnoho malých kroků nakonec také vede k cíli. Ale zásadní otázka, která v dnešní době vyplývá, je to, zda vůbec máme dost času protože se na nás valí takový počet, takové množství krizí, které já jsem ještě ve svém politickém životě tak to ještě nikdy nezažil. A samozřejmě, že to naši situaci ještě stěžuje a je to matoucí. Ale pokud nic neučiníme, tak možná za dva, tři roky budeme v situaci, že tento spolek se nám rozplyne, anebo bude muset být znovu založen či odůvodněn, protože ve své stávající orientaci prostě, prostě nebude existovat. To jsem chtěla takto předeslat jako zásadní úvahu. A dobře ví, že mnohem z toho, co v této souvislosti budeme moci spolu vyvinout, nebude vyvolávat ve členských státech radost, ale přesto to musíme učinit. V druhém pracovním dokumentu máme celou řadu otázek o kterých jsme již diskutovali, hovořili jsme o nich a poprosil bych mluvčí frakcí, aby se jim pak speciálně věnovali. Zásadní otázka, proč je nutná fiskální kapacita, rozpočtová kapacita, to je třeba si uvědomit dříve, než o ní vůbec budeme hovořit. Měli bychom nejdříve hovořit o tom, jaké nástroje dnes máme k dispozici z pohledu výboru pro rozpočet. Mám tím na mysli strukturální fondy, kohezní fond, EFSI, rozvoj venkova. A ptám se, fungují dostatečným způsobem, nebo můžeme učinit více pro to, abychom podpořili růst, zaměstnanost a udržitelnou ekonomiku? A abychom samozřejmě toto silněji propojili s doporučeními pro jednotlivé země, tak aby vše fungovalo efektivněji. Ptám se, jsme vůbec schopni dosáhnout toho, že naše takovéto kroky budou přijaty, akceptovány? Otázka rozpočtové kapacity. Tady musíme být na pozoru. A ujasněme si jednu věc. Já si myslím, že samozřejmě tady povedeme ještě mnoho diskuzí s perváč, ale na jedné věci se naprosto shodneme. Cíl je vnitřní trh a měna je euro. A zbytek to jsou výjimky. A ty země, kteří nemají výjimku, tak prostě jsou na cestě k euru. A proto potřebujeme společné nástroje, neboť máme společné zájmy v dlouhodobém provázání na základě smluv a na základě cílů, které nás spojují a neoddělují. A proto máme tyto stávající nástroje i s právem spolurozhodování Evropského parlamentu. Jednoduchá výstavba rozpočtové kapacity pro eurozónu, která by doplnila stávající nástroje, ať již bude upravená, jak bude, to ještě nevíme, podle mne v sobě nese jisté nebezpečí a to je outsourcování svěřeneckých fondů, neboť parlament <laughs> bude outsourcován společně s nimi a parlamentní výbory, které splní stejný cíl jako efektní politika strukturálních a kohezních fondů, toto sebou nese rizika a každý by si měl uvědomit, neboť Otázka, kolik subvencí, dotací někdo dostane pro investice, nebo vzhledem k vývoji úroků, tady už ani není otázka více veřejných peněz, ale jde především o to, jak to také někdy jednou řekl Ludwig Erhard, což je německý zakladatel sociální tržního hospodářství, On říkal, že více než 60 ekonomiky je důvěra a tato stará banální vědomost by nás měla přimnout k jistému zamyšlení. Takže v tomto kontextu bych šel o krok dál a řekl bych, že můžeme velice říci, začít dělat ty věci, kde nepotřebujeme změnu smluv. Tady existují velice zajímavé modely, již jsem ho toho tvořil, například od profesora Oksánena, to je model, který řeší také otázku odpovědnosti generálního eh, generální účasti velice férovým a spravedlivým způsobem. Tady chci ukázat, že se nechceme zastavit v nekonečném sporu o nové vyjednávání smluv, ale musíme si říci, že musíme neprodleně začít převádět nutné změny a nutná přizpůsobení. A proč o tom nikdo nehovoří? Proč nikdo nehovoří, když tady hovořím, vidíme SM, a vidíme, jak se vyvíjí právní základy. Máme tady ten mechanismus platební bilance, který jsme za, za, zachovali, který již dřív byl, tehdy se jednalo o EKY, o pomoc dvou zemím, ale tady máme článek 143, ten se týká zemí, které nemají euro a my jsme si mysleli, že eurozóna to už nepotřebuje, protože všichni dodržujeme to, na čem jsme se dohodli a pak je to v podstatě již přebytečné. Takovýto mechanismus. Pak máme článek 122. Tady je opět parlament outsourcován, k tomu došlo během jedné dlouhé noci a pak tady byla dohada na FSM, tady se vzala 60 miliard z stropu mimo VFR a uvnitř vlastního, vlastních zdrojů. To rada mohla v podstatě ani raní rada, ani parlament nemohli udělat, ale tomu takto došlo. Bylo to útok na parlamentní práva, my jsme to pak skoligovali v dalším rozpočtovém procesu a nyní tady máme ESM, tady máme mezivládní spolupráci, protože to prostě jinak nešlo v tu dobu. To tedy ukazuje, jakým směrem jde vývoj. Ten vývoj je negativní pro komunitární metodu. Neznamená to, že by pomocí komunitární metody bylo všechno lepší, protože její aktéři se musí velice snažit, aby to bylo úspěšné a dospěli k dohodě. Ale myslím si, že je třeba eh, použít a to není, to nemířím proti Mezinárodnímu měnového fondu. I v Ázii existuje měnový fond, kde důležité země přispívají značnými částkami do měnového fondu, tak aby si v případě krize mohli navzájem pomáhat a měli také k dispozici expertízu Mezinárodního měnového fondu. Tady si myslím, že bychom měli popsat jistou cestu, která v sobě bude odrážet také ty myšlenky, které tady byly v roce 2010 a 2011 ESM by měl být převeden do Evropského měnového fondu, což ale musí být spojeno s odpovídajícími konstitucionálními změnami, tak aby to fungovalo a aby to bylo důvěryhodné. To tedy znamená, že musíme eh, diskutovat o otázce treasury a o tom, jak má vypadat economic governance, ekonomická zpráva a musíme také hovořit o tom, jak budou vypadat další změny které bude potřeba zavést. A pokud chceme být důvěryhodní, musíme také hovořit o otázce, jak bude vypadat odpovídající vládní governance koncept a jak bude vypadat odpovědnost takovéto treasury eurozóny, což sebou nese také otázku proceduru, pro možnou státní insolventnost, což by byla taková poslední obce v případě, že by někdo vůbec nechtěl dodržovat pravidla a neustále na sebe bral rizika na úkor ostatních. Pouze takovýto balíček by zaručil dobrý pokrok vpřed. A v této souvislosti je také třeba hovořit o tom, jakou rozpočtovou kapacitu potřebujeme pro to, abychom byli schopni zachytit možné šoky. A, a to, to je také v přípravě, já tady vidím pozitivní vývoj, dokonce i na radě, kousek po kousku. Přečtete si interview s Filipem Majštatem, který nedávno řekl za zavřenými říká, že za zavřenými dveřmi tady je čím dál tím více těch, kteří podporují takovou koncepci, která by přijala kondicionality pro programy pro země, které jsou v obtížích, že by tady mohla být jistá flexibilita, že by byly eh, uzavřeny určité finanční dohody a v jaké formě bychom to mohli dostat do nějakou fiskální kapacity či Evropského měnového fondu. To je téma, eh, před který bychom se neměli utíkat jaksi i téma toho, jak to bude veliké. To je třeba si prostě otestovat, podívat se na to, kam je kdo ochoten jít na straně komise a na straně rady. Takže to je takový úvod z mé strany, několik úvah pro dnešní debatu, který jsem si připravili společně se svou spoluspravodajkou. Takže a nyní Perváš Bereš. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já se omlouvám, já jsem měla problémy v Paříži, takže se moc omlouvám za to, že jsem dorazila trošku později. Ovšem samozřejmě já bych ráda řekla, že on už sám popsal hodně z toho, hodně z té práce, kterou jsme měli, společnou práci, společná odpovědnost, tato naše iniciativa Evropského parlamentu, pokud jde o rozpočet eurozóny, takže už se o tom skutečně velice podrobně zmínil. My jsme probírali celou záležitost společně, mnoho konzultací, slyšení, které jste zorganizoval, jakožto předseda našeho výboru a i v, ve společné spolupráci s tím druhým výborem. Samozřejmě, že i Mezinárodní měnový fond se eh, do toho zapojil a Kore za Centrální Evropskou banku a i guvernér za nízozemí, které, který tam byl k dispozici. Čili skutečně si myslím, že to bylo opravdu nesmírně přínosné setkání a podobně jako pan BG, já podobně jako i on samozřejmě celý ten kontext eh, celé této práce důsledně znám. Tato specifická záležitost rozpočtu pro eurozónu, to v podstatě vlastně bylo už na počátku celé tvorby Evropské hospodářské a měnové unie. Byl to takový blueprint z listopadu 2012 od Evropské komise a v podstatě vlastně všechny analýzy mm, jasně poukázaly na to, že v rámci e, této Evropské e, ekonomické a hospodářské unie právě tento pilíř chybí. No a nyní je to spíše taková akademická diskuze, která probíhá rozsáhlého charakteru. My samozřejmě ten kontext nebudeme nikdy schopni úplně důsledně definovat, aniž by se do toho zapojili opravdu všechny subjekty. To znamená, že my musíme, podobně jako i ostatní subjekty, se podívat jednak na tu ekonomickou stránku a zároveň určitou politickou dosažitelnost tohoto projektu. A já si myslím, že my právě bychom měli být takovou takovým průsečníkem těchto dvou oblastí. Za chviličku se k tomu vrátím. Z pohledu Evropského parlamentu jistě tento tato zpráva nám se nespadla nějak z nebe i v průběhu našeho mandátu tohoto volebního období jsme se věnovali rozsáhlé diskusi v oblasti zprávy a řízení ekonomických záležitostí v Evropské unii. Hovořili jsme o tom, že hospodářská měnová unie má mnoho nedostatků a především to, že nebere v potaz veškeré, kri, veškerá kritéria, která se týkají nebo určitá uspokojivá kritéria, pokud jde o investice. My budeme, pokud všechno proběhne v pořádku, na podzim debatovat o této zprávě na podzim, i když unie v podstatě již mohla ehm, ehm, samozřejmě reagovat i po britském referendu bez ohledu na to, jaký bude výsledek tohoto referenda. Vidíme na jedné straně těch 19 zemí eurozóny, 7 zemí, které nejsou v eurozóně, ale kterých povinností je stát se členem eurozóny a dvě země, které mají optál. A tyto postoje těchto zemí, to je samozřejmě zásadní a já samozřejmě eh, rovněž nesmím zapomenout i na práci, kterou odvádí výbor AVKO, ať už je to zpráva Brok Breso, někteří tomu říkají BB zpráva. To znamená všechny ty věci, které se týkají i samotné smlouvy o za, zakladající smlouvy Evropské unie a potom zpráva pana Ferovšata, která pokrývá všechny ty aspekty mimo zakládající, zpráv, zakládající smlouvu EU. Čili podobně jako pan PG, již se o tom zmínil, my bychom nyní měli reagovat na čtyři hlavní dotazy, které zde máme, které vyplývají z tohoto pracovního dokumentu. První. První dotaz. Rozpočet ehm, eurozóny, ano, samozřejmě to mm, my víme, že ho potřebujeme, ale musíme odpovědět na otázku, proč. To znamená, co nám chybí v této výstavbě hospodářské měnové unie v současnosti, čím bychom mohli pokrýt díky tomuto rozpočtu tyto problémy. No a my to organizujeme v rámci tří hlavních pilířů, tuto práci. Jednak je to ta funkce, kterou jsme si vzali za své, jakmile jsme vytvořili evropský mechanismus stability, to znamená absorbovat ta absorpční možnost eh, asymetrických šoků v rámci eurozóny díky tomuto mechanismu. A dále je to ta otázka symetrických šoků v rámci eurozóny, to je ta druhá funkce. A třetí se týká funkce konvergence v rámci eurozóny. Všechny studie od samotného počátku krize od roku 2008 v podstatě poukazuje na to, že ta konvergence, která byla tak zásadní, konvergence ekonomik v rámci eurozóny, to, co bylo základem HMU, samozřejmě musí být propojeno s paktem růstu a stability a zároveň zlepšováním v rámci ekonomických záležitostí na straně všech členských států. Druhá otázka. Které nástroje máme k dispozici, které nástroje můžeme využít v této oblasti, jakým způsobem využívat tento rozpočet, které nástroje máme k dispozici. Samozřejmě, že budeme potřebovat určité pilotní projekty, pokud jde o investice soukromého veřejného sektoru, investice v této oblasti budeme potřebovat konvergenci ekonomického charakteru a zde možná bychom se mohli snažit eh, založit naši práci na tom, co jste zahájil už i vy, pane předsedo, kdy jste s panem Ferovštatem a panem Brokem byli šerpy Evropské unie, pokud jde o ten kodex konvergence v předchozím volebním období. Zastupovali jste Evropský parlament. To znamená, Jakým způsobem bychom mohli překonat tento začarovaný kruh současného okamžiku a snažit se nalézt ta kritéria konvergence v případě, že členský stát se stane součástí eurozóny? Mám zde několik návrhů několik návrhů. Z ekonomického hlediska jsou to návrhy, které jsou velice přesvědčivé, pomohly by nám v eurozóně vytvořit určitý mechanismus automatický stabilizační mechanismus. Máme zde mnoho studií, které byly provedeny na základě stávajících pravidel HMU. A hlavním cílem je vytvořit například právě to minimální, minimální částky v případě nezaměstnanosti, teda v členských zemích eurozóny, některé nebo velké mnoho členů eurozóny to podporuje především ty země, nebo které skutečně mm, tímto způsobem trošku ale nastínují i politické problémy, které jsou s tím propojeny. Druhá otázka. Kde získáme tyto finanční prostředky, které by mohly být využity pro rozpočet eurozóny? S panem Bégem jsme v průběhu našich eh, aktivit v této oblasti najednou zjistili, že je zde určité rozhraní, vůči kterému bychom se měli snažit osvětlit celou tuto problematiku. Jednak je to tato rozprava, která probíhá v Evropském parlamentu a týká se revize víceletého finančního rámce. Tento rámec, tento víceletý finanční rámec je něco, co sdílí všech 28 členských států. A pokud chceme, aby rozprava o rozpočtu eurozónu probíhala řádným způsobem, samozřejmě, že je obtížné výjmout tuto diskuzi z této druhé problematiky. To znamená, že bychom samozřejmě, že nesmíme zapomínat na eurozónu, když budeme revidovat mm, víceletý rámec, prosím, aby nedošlo k nějakému nepochopení, to je samozřejmě. Ale pokud budeme muset reformovat strukturální fondy, tak samozřejmě to je vlastně alfa omega fungování tohoto rozpočtu eurozóny a tyto eh, fondy jsou zásadní pro 28. Evropské unie. Toto jsou všechno takové možnosti, nic zatím nebylo rozhodnuto, to jsou všechno pouze určité příležitosti a možnosti. Máme stále spon tři, o kterých bychom se měli zmínit. Jednak je to otázka euroobligací, samozřejmě, že i politicky je to rovně záležitost obtížná. Dále je to možnost vlastních zdrojů specifického charakteru. To bylo zmíněno především v průběhu slyšení se zástupci Evropské centrální banky. Dále to byla ta iniciativa do toho v podstatě využít mít eh, v tomto rozpočtu všechny ty zisky Evropské centrální banky. To navrhovalo několik kolegů. No a třetí možnost je to právě ten evropský stabilizační mechanismus, který by umožnil vytvořit určitou kritickou masu, která by mohla být právě zásadní pro tvorbu rozpočtu eurozóny. Jakmile ovšem splníme to, co Evropský parlament požadoval od samotného počátku, to znamená, že v rámci ESM by měla být ta um, komunitní metoda využita. Pět předsedů se o tom jasně zmínilo ve své zprávě. A to by nám mohlo umožnit nakopnout tento mechanismus, abychom Evropskou bankovní unii mohli zásobovat tímto finančním zdrojem. Tak a nyní poslední záležitost. My pokud jde o ekonomickou zprávu a řízení, v podstatě vlastně, mm, pokud se do toho nezapojí Evropský parlament, který je vlastně i parlamentem eurozóny, nebudeme nikdy moci dosáhnout určitě určitého ekonomického charakteru tohoto mechanismu. Musíme se poučit v minulosti. V minulosti taková dohoda nebyla k dispozici ani na úrovni eurozóny, ani na úrovni EU, protože zde byla jednomyslnost, to znamená, že se uvažovalo o nějakých možnostech mimo smlouvu a že bychom teda mm, především využili eh, iniciovali Evropskou komisi, zatímco Evropský parlament by stál trochu stranou. To znamená samozřejmě, že to byla i určitá možnost beta, která by se mohla využívat například v té dohodě s Velkou Británií. Musíme jim zabránit takové situaci, kterou jsme viděli v minulosti, pokud jde o tento evropský mechanismus stability, kde Evropský parlament stál stranou. Tomu se musíme věnovat. Ale to jsme přesvědčení s panem Bergem. Pokud jde o zprávu a řízení v rámci eurozóny. My jsme vždycky na úrovni ministrů financí, několikrát jsme o tom hovořili, Evropský parlament mu několikrát hlasoval o této záležitosti, o tomto zapojení, ale měli bychom uvažovat o určité možnosti, která by přesvědčila ti, kteří jsou zodpovědní za realizaci tohoto rozpočtu eurozóny, to znamená ministry financí, přesvědčit je a využít určitou pružnost, určitou modalitu, kterou, kterou nám umožňuje Evropská centrální banka. Poslední bod, naše vlastní organizace na naší straně. Výbor APKO, pan kolega Rangel z tohoto výboru v současné době analyzuje určité možnosti, které již vidíme v rámci systému určitého dohledu, toho mechanismu dohledu v rámci bankovní unie, nějak se inspirovat tímto způsobem, využít to v parlamentním kontextu. Já nebudu podrobně popisovat to možnost. Ovšem je to určitá možná inspirace, která si zaslouží podrobnou analýzu. Děkuji, vážený pane předsedo, děkuji, říká pan předseda. A nyní stínoví zpravodajové, kteří budou mít dvě minuty. Prvním je pan Meresan. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych také poděkoval oběma spoluspravodajům za doposavat odvedenou práci na dvou pracovních dokumentech a děkuji také za březnové slyšení. Já to vidím tak, že hlavní otázka, kterou teď musíme vyjasnit, je, proč potřebujeme fiskální kapacitu. Já si myslím, Eh, že důležité je se definovat rozsah eh, této kapacity za účelem zlepšení odolnosti našich ekonomik eh, vůči krizím, protože je jasné, že nás zase někdy postihne krize, ale přesně nevíme kdy, proto je třeba posílit konkurenceschopnost našich ekonomik a jaké nástroje bychom proto měli použít. Předně strukturální reformy, abychom vytvořili solidní základ pro takovéto reformy, tak eh, bychom mohli využít právě té fiskální kapacity ze zprávy čtyř eh, zpravodajů. Souhlasím s tím, že musíme posoudit nástroje, které již nyní máme k dispozici a myslím si, že hlavním nástrojem jsou doporučení pro jednotlivé země protože z nich eh, vyplývá, co přesně by členské státy měly udělat. Nakonec nás všechno všem zklame to, že členské státy nereagují a tato opatření nepřijmou. Takže kdybychom skutečně eh, přenutili státy, aby se řídili těmito doporučeními, tak by to byl vynikající nástroj, jak eh, skutečně provádět strukturální reformy. Pokud jde o vztah mezi eurozónou a zeměmi mimo ní, máme 19 států eurozóny a pouze dva státy, Spojené království a Dánsko, které mají výjimku a nemusí vstupovat. Pokud jde o ty ostatní země, které se chtějí přidat k eurozóně ve střednědobém výhledu, tak tyto státy by měly mít možnost se připojit k fiskální kapacitě určitými příspěvky a také potom jistými výhodami samozřejmě. Jinak ale musíme být realističtí, pokud jde o objem fiskální kapacitu. Musíme se zamyslet, co je politicky reálné. Musíme se zamyslet také nad tím, co už dělají spadají, například ECB, eh, e ESM. A na druhou stranu také se zamyslet nad tím, co nemohou udělat. Vezměte si, že předseda ECB eh, také vydává eh, svá doporučení vůči členským státům, především klade důraz na implementaci strukturálních reform. Děkuji. Děkujeme. Paul Tank je dalším. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat našim zpravodajům za jejich rešerše a zpracované materiály. Souhlasím s tím, co řekl Reimer Berger, s jeho obavami a také s tím, co řekl pan Prody. Skutečně jsme v nebezpečné situaci. Máme společnou měnu a nemáme společnou politiku protože nemáme ani dostatek společných nástrojů. Takže dříve či později nastane asi situace, že, se eurozóna, že eurozóna bude čelit riziku rozpadu. A je potřeba se zamyslet nad politickými omezeními a zároveň s nimi se připravit na případnou další krizi. Co se stane v takovém případě, že se ocitneme opět v krizové situaci? Co uděláme na celoevropské úrovni? A já myslím, že tato práce nás právě na takovou další krizi připravuje. Ano, znamená to také to, že budeme potřebovat dokončit bankovní unii, protože budeme muset nastavit vazbu mezi členskými státy a bankami. To je velice důležité, ale zároveň je důležité, abychom se vybudovali určitou kapacitu pro to, aby země dokázaly stabilizovat své politiky, protože jinak asymetrické i asymetrické šoky mohou zasáhnout evropskou ekonomiku opravdu velice silně a my nebudeme schopni reagovat. Pokud jde o kapacitu a možnost stabilizace na národní úrovni, tak to je naprosto zásadní věc. Nicméně, Přesto se mi nelíbí název této zprávy, hovoříme tam o nástrojích, ale já si myslím, že bychom spíše měli hovořit o cílech, stanovit se cíle, které chceme dosáhnout v rámci eurozóny a pak o případné možnosti stabilizace našich politik. Na druhé straně se mi zase líbí to, že zpravodajové hledají možnosti, jak eh, najít nové nástroje v rámci současného rozpočtového rámce. To je velice důležité, protože to znamená, že nástroje kontroly a řízení zůstanou um, demokratické, protože nezapomínejme, na to, že teď čelíme problému s demokratickou otevřeností. Evropa je vnímána jako příliš technokratická a méně politická. Navíc nám to také umožní, protože tady mám určitou obavu, umožní nám to vyřešit společné obavy výboru pro rozpočet a výboru Ekon, protože tady je paralela mezi jednotnou měnou a evropským rozpočtem a zdá se, že členské státy chtějí jít, chtějí jít jenom cestou výhod, ale nechtějí se starat o a, a, to společné dílo. Děkujeme, pan Kolbel. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych velice rád poděkoval oběma spoluspravodajům za základní práci, kterou odvedli a v tomto kontextu myslím, že je velice důležité, že pokud hovoříme o rozpočtu pro eurozónu, abychom si nejdříve přesně zaměřili na tu první část toho slova, a to je euro. A co znamená euro? Euro znamená naši společnou měnu a to znamená, že členské státy eura již nemají možnost sami rozhodovat o měnových přizpůsobení pokud by se dostali do jisté hospodářské nerovnosti. Nemají možnost takovéhoto vyrovnání, to je základní problém, o kterém se vždy vědělo, ale byla tady taková ta naděje, že se ta ekonomická výkonnost všech států během eh, těch let přizpůsobí a tím pádem již nebude třeba přizpůsobovat ekonomiku pomocí změn kurzů. Ale vidíme, že máme rok 2016, už máme osmý let rok krizi, která právě vyplývá z eura. Kdo tedy tvrdí, že nás euro jednou zavede do ráje ekonomické výkonnosti, ten zavírá oči před realitou, to je zjevné. Buď všichni budou reagovat stejným způsobem, to ale nečiní. A proto tedy potřebujeme rozdíly a ty země v eurozóně, které nejsou schopny anebo nechtějí tady jít touto cestou, těm je třeba poskytnout možnost z eurozóny vystoupit. A proto vůbec nechápu, proč zde hovoříme o rozpočtu pro eurozónu, aniž bychom si nejprve zodpověděli tuto otázku. Tím vlastně si tady děláme jaksi účet bez hospodského, jak se říká v Němčině. A jde i o další věci, například o otázku sociálního standardu. Jak chcete vysvětlit občanům Evropy, že v jedné zemi občané jdou do důchodu v 58 nebo v 60 a v jiné zemi jsou nuceni k tomu, aby chodili do důchodu až v 67, nebo dokonce podle nejnovnějších úvah až v 70 letech. To vše lze, se lze učinit, ale ptám se, je tady finanční vyrovnání a pokud ano, odkud pochází. Když hovoříme o rozpočtu pro eurozónu, tak to v konečném výsledku vede k transferové unii. Tato transferová unie ovšem nikdy nebyla naplánována. Nikdy se s ní takto nepočítalo. A poslední slovo máme Maastrichtskou dohodu. A pan Böge řekl právem, že je třeba, abychom naše smlouvy dohody dodržovali. Proč tedy nedodržujeme Maastrichtskou smlouvu? Tam je jasně stanoveno maximální roční zadlužení 3%, strop 60%. Do této situace bychom se měli konečně dostat. Pan předseda přerušuje. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Je velice dobře, že v tom odborném panelu se hovoří také o morálním hazardu, o tomto riziku, které by mohlo vést eh, k neadekvátním převodům. Pokud eh, chceme se zbavit tohoto rizika, musíme lépe kontrolovat eh, politiky členských států. Jak řekl sám panel, Dosavadní zkušenosti nejsou příliš pozitivní a koordinace není dostatečná, takže musíme najít možnosti, jak dostat morální hazard pod kontrolu, ale tyto možnosti jsou dosti omezené. Musíme si uvědomit, že tady mluvíme skutečně o nesmírně hluboké záležitosti. Chceme vlastně řídit politiky členských států, ale to by znamenalo obrovský přesun suverenity na Evropskou unii a tím pádem by jaksi nebyla potřeba celá řada demokratických eh, nástrojů na úrovni členských států. Mělo by to obrovský dopad na rozpočet, na financování a tak dále. E, tento pracovní materiál, o kterém tady teď hovoříme s kolegy, v něm se píše o využití e, fondu ESM, ale nesmíme zapomínat na to, že mechanismus stability je mechanismus krizový a že akcionáři jsou členové e, HMU, kteří mohou sami rozhodovat o využití prostředků. To tež platí o CB a o ražebném. To, je, to byla totiž také zmiňováno jako jedna z možností. Ale opět ECB je vlastně na jednotlivými centrálními bankami, takže pokud eh, se tak budou centrální banky přát, mohou upravovat eh, toky zisku, to ano. Evropská rozpočtová kapacita a její slabenou může být eh, navrhovaná struktura řízení. Moc, musí být, ta pravomoci musí být vždy eh, v rovnováze a já myslím, že to tady úplně eh, není dosaženo. Zdá se, že prostředky členských států by se převáděly takovým způsobem, že by se eh, ztrácela kontrola jednotlivých členských států nad těmito prostředky, což by znamenalo, že musíme diskutovat o demokratické legitimitě. Zdá se, že tedy se této otázce nebudeme moci vyhnout. Někdy je těžké postavit se skutečnosti a realitě, protože je velice tvrdá, ale já se těším na eh, zajímavou diskuzi o této záležitosti. Merci, monsieur le président. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych rád poděkoval panu Begemu i paní Bereš za skutečně úžasně odvedenou práci. Společně odvedenou práci. Eurozóna je pravděpodobně v současné době ohrožena jakmile jsme zavedli společnou měnu, tak jsme se ptali už v tom okamžiku, zda budeme potřebovat určitou i zprávu v této oblasti ekonomického charakteru, nebo řekněme nějakou možnost, nějaký řád určité spoluodpovědnosti, kterou by vytvořili ty státy, které by si stanovily, mm, vlastně které se rozhodly, že budou mít určitý společný řád bez ekonomického řízení. To znamená, že by si to zvolili to země. A najednou vidíme, že tato pravidla nejsou již respektována, došlo opravdu k různým odklonům, různým neplněním, nedostatkům. Od roku 2000 jsme je viděli několikrát, to znamená, že nemáme ekonomickou politiku v této oblasti, žádná pravidla, žádnou, ří, žádnou zprávu či řízení, protože vlastně vlastně všechny země si využívají svá vlastní pravidla. Tato zpráva z vlastní iniciativy by měla být pro Evropský parlament určitou příležitostí obrátit se na Evropany a hovořit s nimi a vytvořit určitý pedagogický přístup. To bychom měli udělat. Právě proto si přeji, aby naši zpravodajové skutečně odvážně ve svých návrzích toto stanovili, aby přišli s určitým optimálním návrhem, tak aby se eurozóna stala optimální ekonomickou zónou. Tak jak je to, jak to vidíme, že je to kompatibilní se stávajícími smlouvami. Jsou ale určité oblasti, které budou vyžadovat změnu smlouvám. Bychom měli být ambiciózní, odvážní, přijít s určitým ideálním návrhem, který by umožnil dosáhnout těch slibů na evropské úrovni. Prosím, abychom nezapomněli na to, že jsme xkrát hovořili o možnostech v oblasti růstu, v oblasti tvorby, pracovních příležitostí a to všechno nakonec vedlo k obrovskému zklamání, co se mm, přetavilo v populismus a ve všechny ty negativní aspekty a právě proto velice prosím oba dva zpravodaje, aby byli skutečně odvážní a aby tímto pedagogickým způsobem postupovali. Já mám v naše zpravodaje naprostou důvěru. Děkujeme. Nyní Nils Torbalc, prosím. Nils tady dnes není, pane předsedo, takže vystoupím jeho jménem. Takže francouzsky, když teda samozřejmě on to nepřipravil francouzsky, můj kolega samozřejmě, já bych rád nás za něj poděkovala oběma kolegy, pan Artuis, pan Tank se o tom zmínil. Jak je důvod této práce? Protože je zde obrovská nezaměstnanost, nedostatečný růst v eurozóně. To je důvod. To je důvod, proč musíme vlastně z toho akademického mm, pohledu skutečně se dostat k samotným krokům. Ne proto, že si to instituce přejí, ale protože je zde obrovská potřeba tohoto charakteru. Druhá záležitost, určité veřejné společné blaho. Tyto naše, sto, to naše společné, tento náš zájem, to znamená financování, stability, naší společné měny, to je jeden z hlavních aspektů, ale samozřejmě i jiné věci, o kterých můžeme ještě debatovat. Dále je to možná revize či změna smluv. I když jsme se o tom několikrát zmínili, je to samozřejmě mm, zakotveno v té dohodě s Velkou Británií. My samozřejmě nevíme, jaký to bude mít právní dopad, implementace bude pravděpodobně znamenat obrovské problémy, ale i přesto vlastně vágně je zde určitý slib možné změny smluv, čili to existuje a z této perspektivy bychom neměli ustoupit. Pokud Velká Británie vystoupí z EU, ten scénář bude zásadně diametricky odlišný, ovšem i přesto bychom se měli připravit na tu druhou možnost a připravit společná pravidla. Druhá záležitost, která je zásadní pro naše občany, je určitá jasnost a transparentnost práva a odpovědnosti. My můžeme již fungovat nadále v takovém systému, kde žijeme v nějakém provizorním režimu. Maastricht bylo provizorium, mysleli jsme, že všechny členské státy se stají součástí eurozóny, protokol 12. jasně černé na bílém říká. Věřili jsme, že zde budeme mít takový společný institucionální rámec. Ovšem v dohodě se s Velkou Británií poprvé, a skutečně poprvé od samotné tvorby společné měny, se hovoří o tom, že vlastně neexistuje jediná měna, EHA. HMU, eh, to znamená euro. My jsme měli společný rámec pro společnou měnu a pokud budeme mít několik měn, tak prostě nepotřebujeme takový společný rámec a v tom bychom měli být a postupovat velice jasně. Vše všichni ti, kteří v podstatě tak nějak eh, hovoří, dobře, tak my jsme trošku vlastně části eurozóny, my nejsme části eurozóny, aby jsme nějak každému prostě vyhověli. To prostě v, naš, v očích našich občanů eh, samozřejmě neobstojí. Ti, kteří vemou na sebe odpovědnost a jsou součástí eurozóny, tak prostě budou mít právo z toho i těžit. To znamená samozřejmě, že ostatní země nebudou mít možnost být zastoupení v těch jednotlivých orgánech odpovědných za rozhodování. To musíme jasně našim občanům říct, protože jen jinak to prostě bude znamenat tak nesmírně obtížný a komplikovaný mechanismus, který naši občané na jedné straně vůbec nepochopí a zároveň to vytvoří obrovské problémy, podle mého, podle mého názoru, v oblasti demokratického přístupu. Čili já si myslím, že to v podstatě bude znamenat i určitý parlament eurozóny, možná zde v našem parlamentu, aniž by to byla nějaká duplicitní eh, instituce. Všichni kolegové se budou moci zúčastňovat na diskusi, diskusi. Ovšem samozřejmě, pokud jde o rozhodování, tak a využívání těchto finančních prostředků, tak to budou pouze členové eurozóny, kteří budou moci o tom rozhodnout, protože pokud to bude příliš, příliš komplikované, podle mého názoru se nám to prostě vrátí a bude to eh, mít negativní dopad. Děkujeme. Niriáda. Děkuji. Já chci poděkovat eh, oběma zpravodajům, abychom zajistili, že budeme mít společné nástroje pro budoucí krize, tak se musíme soustředit na některé klíčové oblasti. Je to nezaměstnanost, nedostatek růstu a jak tady také zaznělo, je to posilování veřejných eh, statků. A proto by pravidlové měli zvážit následující věci. Myslím, že potřebujeme dohodu o pravidlech eh, pro eh, investice které půjdou ve prospěch eh, i budoucích eh, generací. Čisté veřejné investice pak musí být vyjmuty z pravidel pro deficit v rámci paktu stabilitu. Eh, financování veřejných investic CB prostřednictvím EIB a dalších bank ať už jde o příjme, záruky či půjčky. Tyto možnosti musí být eh, prověřeny, zanalizovány, protože jsou to doplňkové nástroje, na které ovšem dopadají eh, rozpočtové eh, úspory. A poslední věc, potřebujeme jednorázové příspěvky ze strany českých států do EIB a národních eh, investičních bank, eh, abychom podpořili investice, které budou vyjmuty z pravidel eh, paktu růstu a stability. Děkuji. Děkuji. Zdá se, že Fabio Demasi tady není. Máme tady zástupce za GUE? Nikoliv potom Ernest Maragal, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak už tady zaznělo, máme před sebou velice kompletní a dobrý dokument, který nastínuje eh, určitá očekávání. Některé z nich jsou velice pozitivní, ale na druhé straně tady vnímám určitá rizika, že budeme eh, odkazovat eh, sami na sebe, na své dřívější materiály a že jako parlament vyšleme eh, signál, který sice bude jaksi eh, inteligentní, velice korektně bude definovat koncepce ehm, a charakter rozpočtové kapacity, možné funkce, možné cíle, rizika, příležitosti a tak dále. To všechno tam je, to ano. Ale co je také velice důležité v souvislosti s touto zprávou, eh, je uvědomit si reálné dopady. A to je důležité proto, aby se parlament čistě eh, nevyjadřoval eh, nepřicházel pouze s nějakými hypotézami, více či méně utopickými. Já neříkám, že to není dobrý dokument. Eh, skutečně to je kvalitní dokument, eh, eh, který bychom měli dále prodiskutovat také s radou a s komisí. Zároveň musíme také akceptovat to, že eurozóna a Evropská unie to jsou dvě různé koncepce, vlastně orgány, které vždy žily jaksi paralelně vedle sebe. A teď se musíme zamyslet nad tím, zda bychom je mohli tedy nějakým způsobem zblížit. Shodneme se na tom, že rozpočtová kapacita musí být nástrojem stabilizace, musí to být proticyklická politika, eh, musí to být politika podporující eh, investice, musí být dostatečně redistribuční směřovat k podpoře veřejného blaha, veřejných eh, funkcí, tedy musí mít tento charakter veřejného zájmu. Ale můžeme to definovat také z druhé strany. Můžeme říci, že nám jde o změnu. Změnu v myšlení, pokud jde o stávající eh, mechanismy stabilizace, že usilujeme o nějaký mechanismus sdílení odpovědnosti, a že to je tedy mechanismus odpovědné změny. Já si myslím, že bychom tedy mohli směřovat eh, skutečně cestou této inteligentní změny. Máme evropský semestr, který nás dostatečně ovšem neupozorňuje na probíhající nerovnováhy, přesto je to užitečný nástroj, eh, který potřebujeme mít eh, přesné informace o, o asymetrických šocích, a zároveň v tuto chvíli máme, pan předseda přerušuje řečníka jenom vteřinku ještě. Potřebujeme mechanismus, který bude základem pro vytvoření reálného eh, fondu rozpočtové kapacity, který poslouží eh, k vytvoření proticyklické politiky pro členské státy. Děkuji, říká pan, nyní pan Bas Eckhout. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat oběma zpravodajům za pracovní dokumenty, které ehm, se domnívám, že si kladou ty správné otázky a teď je na čase na ně dát také správné odpovědi. Chtěl bych zdůraznit to, co už tady zaznělo, a to, že to, že tato diskuze je zvláště významná, protože všichni víme, že Evropský parlament není vždy občany vnímán jako opravdu důvěrohodná instituce. Často jsme chápáni jako instituce, která chce více peněz, více prostředků, ale právě touto zprávou, myslím, zcela jasně vysvětlujeme, proč tomu tak je, proč se pokoušíme zajistit fiskální kapacitu. Že to je proto, abychom zajistili, že jsou vyrovnány asymetrické šoky. To je ten zásadní aspekt, proč ovšem diskutujeme. Také souhlasím s Poltangem, že i v tom titulu bychom to možná měli trochu upravit, aby bylo jasné, že nemluvíme pouze o instrumentech, protože máme rádi takovéto abstraktní diskuze, ale že vlastně řešíme ústřední problém eurozóny, že potřebujeme více nástrojů, protože v předchozí krizi jsme viděli, že jsme pak museli tvořit eh, nouzová opatření, která pak byla silně kritizována, protože jsme již předtím neměli připravené běžné nástroje. Takže to je zásadní věc, proč vlastně dnes tato diskuze probíhá. A teď k samému obsahu několik otázek našich zpravodajů. Pro nás je důležité, abychom vytvořili skutečně automatické stabilizátory. To je nesmírně důležité. To znamená, že nesouhlasíme s tím, že budeme vytvořit vytvářet eh, podmínky předem. Nám jde o to, aby ty stabilizátory byly ne politické, ale automatické. Pokud chceme vést politické diskuze o strukturálních reformách, ano, to je v pořádku a takové diskuze probíhají i v souvislosti s paktem růstu a stability. I účetní dvůr nám říká, co bychom měli vylepšovat, ale tyto dvě diskuze bychom neměli směšovat. směšovat. Nám jde o automatické stabilizátory v tuto chvíli a teď vidím, že už jsem vyčerpal svou řečnickou dobu, ale poslední věc na závěr, pane předsedo. Tady je důležitá také eh, další věc, eh, a to je morální eh, hazard a permanentní převody. Zde musíme jasně říci, že kdybychom byli bývali vytvořili nástroj, eh, příslušný nástroj již na začátku fungování a vzniku eurozóny, tak možná, že by Německo nakonec těžilo z automatických stabilizátorů a možná, že bychom mohli eh, se vyhnout bublině ve Španělsku, což zhoršilo krizi. Takže musíme říci zcela jasně, že tyto stabilizátory nejsou jenom permanentním převodem ze severu na jih, ale že v historii tyto stabilizátory by nám byly bývaly pomoci pomohly eh, v určité době, v určitých krizových eh, údobích. To je velice důležité, pokud chceme získat veřejnou podporu pro naše opatření. Děkuji nyní Marko Zany. Děkuji. Děkuji také oběma spoluspravodajům za velice dobrou práci, které odvedli při přípravě obou dvou dokumentů. Bohužel vidím, že diskuze je dalším neužitečným pokusem zachránit pacienta, který je již mrtev. Eurozóna a já se pokusím vysvětlit, proč je to záměr, který z politického a ekonomického hlediska je neudržitelný. Diskuze o rozpočtu eurozóny to velice dobře ukazuje. I to, co máme v dokumentech, to velmi dobře ukazuje. Jsou tam rovněž nesrovnalosti mezi tím, co bychom potřebovali, abychom mohli zachovat dobré, u, dobré úroveň fungování eurozóny a mm, mezi tím, co je přijatelné. Víme, že pokud chceme mít optimální eurozónu, která by lépe fungovala než stávající eurozóna, tak je třeba určitých nástrojů. A tady začínají ty nesrovnalosti v dokumentech, které byly připraveny, jde o to, že je třeba vytvořit nástroj, který má být eh, čistým transferovým nástrojem. Něco takového by bylo skutečně potřeba, proto aby eurozóna vůbec mohla fungovat, tedy jistý transferový nástroj mezi zeměmi dlužníky a zeměmi věřiteli, což je velice kritická záležitost. Rozpočet eurozóny musí být propojen s re- strukturálními reformami, což znamená, že by bylo třeba institucionalizovat trojku, což je ale zase naopak problém z hlediska demokratické odpovědnosti. Neudržitelnost takovéto politické situace, tu jsme viděli také během slyšení v parlamentu, kde pan profesor Sapia vysvětlil, že pokud chceme mít takovéto nástroje efektivní, tak by země jako Německo muselo ročně poskytnout 200 až 300 miliard eur periferním oblastem eurozóny. A nyní se ptám německých kolegů, jak vysvětlíte svým vlastním voličům, že je třeba podporovat země, které mají dluhy a to tím, že jim ročně budete posílat 200 až 300 miliard. To je politická otázka, na kterou musíme nalézt odpověď, Markovali. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nezávisle na mém kolegovi a dalším kolegovi z EKR, zde nikdo nehovořil o tom, o čem vlastně jde, tedy o společné jměně. Tato měna ztroskotá. Není to měna 19 zemí, a nikdy to nebude měna 28. Přenesla sebou pouze šoky, nerovnosti a nerovnováhy a země, které mají více, musí podporovat země, které jsou deficitní z hlediska obchodní bilance. Kritéria konvergence nejsou dodržována a nikdy dodržována nebudou, neboť tady je politický problém rozpočet, který bude eh, se pojít s těmi kritérii, to povede k další katastrofě. Viděli jsme, jak to vypadá, když se zavádí pravidla. Pro některé země potom platí a pro některé ne. A pak bude vytvořen nějaký nový mechanismus pro to, aby se ospravedlnilo, že ten stávající mechanismus neplatí či nefunguje, což se bude opakovat. A pak nám chybí mandát občanů. Nikdo zde nediskutuje o tom, že vy chcete rozhodnout o vytvoření nového rámce, tak jak to stojí ve zprávě pěti předsedů a v dalších textech, ale občany se, ta, se na to nikdy nikdo neptal a to je velký problém. Když se tady opíráme o Montyho a o technokraty a občany nikdo nevyslechne, což povede k tomu, že eurozóna stroskotá a možná také celá Evropská unie. Pokud chcete zreformovat smlouvy, tak byste tam museli zahrnout doložku, která by poskytla opt-out zemi, která si demokraticky pomocí referenda rozhodne, že chce z eura vystoupit. Protože tato země se nechce třeba zachránit a chce prostě jít cestou jiného politického programu, který se bude odlišovat od oficiální politiky EU, neboť politický program EU je určován lobbysty a ne zdravým lidským rozumem a my si přejeme, aby vláda skutečně měla možnost, pokud je referendum podpoří, vystoupit z eurozóny a nemusí poslouchat příkazů lobbystů. Děkuji. Nevidím tady kolegu z ENF, pana Skarda, takže Sophie Untel, pan Karemans, také nikdo. Dobře, takže nezapsaní řečníci. Pan Levandovský jako první, prosím. Děkuji. Naši spolupravodajové zpracovali skutečně eh, velice seriózní dokumenty, realistické eh, popsání současné situace po několika letech diskuze o evropské kapacitě rozpočtové kapacitě pro eurozónu. Bohužel stále máme spíše otázky než odpovědi, ale mezivládní logika začíná nabývat na významu nad komunitární logikou. Nepřekvapí stránka eh, příjmu na základě skupiny Monty, protože klima je teď eh, hostilní vůči novým eh, daním. Nové navržení funkcí um, se překrývá se stávajícími institucionálními eh, rámci ať už jde o posilování veřejných investic, to je potom FC nebo nekonvergenci, to je role strukturálních fondů, nebo pokud jde o posílení makroekonomické stability nebo strukturální reformy, to je taková mm, motivační pobídka, cukr eh, oproti byči který se objevuje v ekonomickém řízení, ale je to cukr spojený s morálním hazardem. Jedna věta z hlediska neevropských zemí my máme povinnost vstoupit do eurozóny podle přístupových smluv. Nicméně diskuze o rozpočtu eurozóny je demotivující, pokud hovoříme o nových daních, pokud se zabývá federalističtějším modelem Evropy. Já si myslím, eh, že také ta automatická funkce e, protišoková je federalistická, ale je to mnohem atraktivnější z hlediska evropských, tedy ne, neeurozónových zemích, pokud to vnímáme jako určitý fond pro horší dny. Takže takto to vidím politicky. Já děkuji. Thank you, eh, Danu. Děkuji, Danuta Hybner, prosím. Děkuji. Já bych chtěla říci, že si myslím, že Není možné oddělovat diskuzi o fiskální kapacitě od eh, prohloubení fiskální integrace v HMU. A proto si myslím, že tyto diskuze musí být propojeny eh, také s diskuzí o mm, reformách a řízení. Za druhé, už jsme udělali hodně, abychom připravili terén pro skutečně novou fiskální kapacity, kapacitu HMU, posílili jsme rozpočtovou disciplínu, Máme fiskální pravidla, máme mocnou finanční eh, pomoc v podobě eh, takovéhoto mechanismu jednotného eh, řešení problémů, takže jsme už udělali hodně pro posílení koordinace, pro prohloubení rozpočtové koordinace, byť můžeme jít ještě dále. Také si myslím, že musíme vzít potaz to, že dnešní konvergence vyžaduje mnohem méně, pokud jde o objem investic, než před 15-20 lety, když se vytvářel fond soudržnosti. Takže můžeme určitě dnes jít mnohem dále. Pokud jde o financování, tak eh, to chápu Takže pokud půjdeme nad rámec pravidel pro souhrný evropský rozpočet, tak tím porušíme zásadu jednoty rozpočtu a budeme muset jít cestou mezivládní eh, dohody. Takže dnes by bylo určitě lepší přidržet se té zásady rozpočtové jednoty. Také si myslím, že bychom měli jít eh, takovou cestou, která bude spíš založená na tom cukru než byči. Děkuji. Thank you, Děkuji, Alen Lamassur. Děkuji za slovo, pane předsedo, a ještě jednou blahopřeji našim zpravodajům. Myslím si, že naše práce bude užitečná pouze, když se opět vrátíme na zemi a pouze, když přestaneme samozřejmě snít a rozmělníme všechny ty dvojznačnosti, které se týkají eh, vlastního rozpočtu eurozóny. Nevidím ty prostě obrovské politické problémy, které vidíme na straně některých členských států, pokud jde o financování evropské politiky, proč by měly zmizet okamžitě, když hovoříme o této eh, rozpočtové kapacitě eurozóny. Pokud teda skutečně chceme takovou, takový rozpočet mít, tak samozřejmě musíme mít politiku, která bude specifická pro členské státy eurozóny a v podstatě vlastně se nebude aplikovat na jiné státy. Samozřejmě já to zatím nevidím. My jsme zde samozřejmě měli ty strukturální fondy, které byly samozřejmě založeny na určitém politickém přístupu, rovněž ovšem já nevidím, jak ty problémy, které politické, které vidíme u normálního rozpočtu, by nám zde zmizely okamžitě. Jednak samozřejmě, že ministři financí budou samozřejmě mít určitou větší odpovědnost a zároveň i větší slovo, i tak, jak jsme například viděli u představitelky pro zahraniční záležitosti vysoké představitelky, která má samozřejmě větší slovo v této oblasti. Země, které systematicky v podstatě byly proti té solidaritě, když došlo k krize, krize v oblasti eurozóny by najednou chtěli vytvořit nový rozpočet a nové prostředky, které by to financovaly. Ta specifika eurozóny je následujícího charakteru. My potřebujeme, aby tam byla skutečná monetární a finanční solidarita. Musí samozřejmě dojít k určité reformě evropského mechanismu stability, který by se právě mohl stát takovým nástrojem, jako o tom hovořil pan BG. Dále je to samozřejmě i fond pro záruku vkladu a pro řešení problémů bank. Toto je specifické pro eurozónu a ty ostatní záležitosti rozpočtové priority jsou diametricky odlišné financování. Samozřejmě mm, je zde propojeno i s problémy migrační krizi, dále to byla e, pařížská konference o klimatické záležitosti, dále je to financování na základě plánu e, předsedy Junckera. My samozřejmě nemůžeme obětovat tyto priority jenom pro určitý sen, eh, který navrhují některé členské státy, pokud jde o eh, rigorózní přístup k tomuto rozpočtu. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda Alfred Sán. Má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já mám takový problém s tímto textem, protože v podstatě zapomíná na ty historické koncepty a příliš do toho míchá politiku. Technokratické přístupy sice by mohly být zajímavé, ovšem my potřebujeme politickou analýzu toho, jakým směrem by se měla eurozona ubírat, kdo z toho těží a naopak, eh, kde vidíme strukturální problémy. Strategie je jasná. Technokratické drobné kroky, které bychom měli mm, aplikovat a poté postupně konsolidovat celou situaci. Ovšem to je vlastně i ta politická struktura, která by to měla podporovat a která by měla být výsledkem politického jednání členů členských států eurozóny. Federalismus, federalismus, hovoříme zde skutečně o federalismu, který mm, ovšem se neprojevuje jako federalismus, nebo nechceme mu tak říkat a to je, to je špatné, protože vlastně nejasně zakrýváme to, že potřebujeme politickou akceptaci celého projektu. Technokratický přístup nemůže být legitimizován stávajícími strukturami. Evropský parlament nemůže legitimně nějakým způsobem odůvodnit to, co se děje. A právě proto zde vidíme referenda v jednotlivých zemích a volby Problém je určitá nerovnováha v eurozóně mezi centrem, severem, východem, jihem, západem a pokud to nebudeme řešit politickým způsobem, politicko-ekonomickým způsobem, tak nebudeme schopni pokročit směrem, který by naše lidé chápali a akceptovali. A pokud budeme postupovat tímto způsobem, tak tam bude ten problém toho just retour, to znamená toho možného mratu či stažení se z dané situace. Proč ne? Protože ve stávajícím okamžiku eurozóna funguje jako měnová unie, ovšem není to optimální způsob fungování a čím dál tím více to bude suboptimální, čím dál tím více budeme řešit různé problémy. Ten design je sice dobrý, ale nebudeme schopni to řešit. Potřebujeme samozřejmě určitou finanční kapacitu, ale politická, politické mm, odhodlání a politické odůvodnění zde prostě pokulhává. Děkujeme. Pan Novakov má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já nejsem lékař, ale slyšel jsem, že euro je nemocí a já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že je to spíše pilulka, možná občas eh, no, vodka, možná občas eh, problematická, ale je to jediné možné řešení. Slyšel jsem různá kritická slova o tom, že je to špatné, aby bohatší země transferovaly zdroje Eh, chudším zemím. Já myslím, že je to správné, protože to je kohezní politika, je to jeden z hlavních pilířů Evropské unie, čili pokud nebudeme souhlasit s tímto zásadním principem, tak budeme muset zahájit obrovskou rozpravu o vůbec o existenci samotné Evropské unie. Jsem přesvědčen o tom, že žádná jednotná měna, včetně italské líry, by mohla být dostatečně silná, ve srovnání s jinými silnými měnami světa, například americký dolar a tak dále. Proto věřím v budoucnost eura. Samozřejmě, že máme mnoho problémů, které musíme vyřešit. Problémy v Řecku například, podle mého názoru, jsou určitou žlutou kartou, kterou bychom měli pochopit takže musíme vyřešit veškeré ty zatím problémy eh, této měny. Možná plnohodnotná bankovní unie by mohla být řešením a ne vytvoření dalšího fyzického či ekonomického břemene. To znamená podívat se na to, kde jsou kde jsou ty problémy a řešit to a v podstatě vlastně se snažit toho pacienta vyléčit a při, právě vhodnou léčbu. Děkujeme. Ester Dalange má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Hodně zde již bylo řečeno. Samozřejmě, že HMU tato unie není dokonalá, musíme ji posílit a já jsem opravdu smutná z toho, že se nám nedařilo v minulosti, kdy se podívá na pak růstu a stability, mnoho lidí se o tom ani nezmínilo. Všechny ty sliby, reformy, které jsme nedodrželi, doporučení specifická pro jednotlivá země. Já se obávám, že když začneme budovat něco úplně nového a budeme budovat na těch zklamáních v minulosti, tak to bude taková opravdu takový domeček z karet. Pokud to skutečně musíme být důvěryhodní a chceme prokázat, že HMU posílíme, tak bychom měli skutečně dodržovat naše vlastní dohody a smlouvy a prokázat, že jsme důvěryhodními. Samozřejmě, že členské státy jsou ty, které musíme vinit z tohoto z této neschopnosti, ale i my samotní bychom měli jasně říci, že potřebujeme silné základy, na které budeme stavět. V minulosti jsme akceptovali to, že tyto základy prostě budou trpět v důsledku různých strukturálních nedostatků. Já do určité míry souhlasím a možná s to je překvapivě s Paulem Tangem, který jasně poukázal na to, že potřebujeme radikálně reformovat evropský rozpočet. To je zásadní, to je první věc. Stávající rámec, který musí prokázat jasně to, že naše strukturální fondy, kohezní fondy měly vlastně připravit členské státy na vstup do eura, že tyto fondy by mohly představovat mnohem větší přidanou hodnotu, když budou mnohem kvalitněji propojeny s ekonomickými politikami, které potřebujeme v eurozóně a s doporučením pro jednotlivé země. Já chápu pana Lamasura, eh, když tvrdí, že ano, bohužel využíváme toto pouze pro ekonomickou agendu, ovšem měli bychom využít tyto rozpočty pro migrační krizi, udržitelnost a samozřejmě ekonomické záležitosti. A když hovoříme o té ekonomické části využití těchto prostředků, měli bychom nejprve uvažovat o tvorbě ekonomické části tohoto rozpočtu, která bude propojena se strukturálními reformami. To znamená, že dokážeme, že opravdu dokážeme řídit evropské politiky, které budou podporovat to, co považujeme za červené linie v rámci naší ekonomické politiky a pouze pokud toto dokážeme, můžeme budovat dále, protože všechny ty sny, které zde stavíme, tak i když jsou samozřejmě potřebné, tak když je budeme budovat na těchto nekvalitních základech, tak se na to sesype jak domeček z kare. Děkuji. Děkuji. Proběhla tady skutečně velice živá diskuze. A nyní je na čase, abychom si vyslechli poznámky našich zpravodajů, pokud si přejí vystoupit. Já předpokládám, že určitě ano. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Bedanke Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a také děkuji za veškeré komentáře. Jejíž šířka je samozřejmě velká podle toho, jaké jsou politické přístupy. Je to stejná šířka, jakou zde máme a jakou nacházíme nakonec i ve vědeckých publikacích. Ale rád bych připomněl na jednu věc. Připomněl jednu věc. A možná někteří z těch, kteří tady dnes hovořili, ještě tehdy nebyli na světě. Já si vzpomínám, že když jsem se začal zajímat o evropskou politiku krátce během mého studia, během mého studia, což bylo koncem 60. a začátkem 70. let, vzpomínám si, jaké turbulence prožívalo tehdejší evropské měnové společenství a k čemu to vedlo. Ty jemná vlákna ekonomické spolupráce, která jsme tehdy vyvinuli, byla velice ohrožena, že budou navždy zpřetrhána. A my jsme se tehdy pokusili pomocí zprávy Werner a dalších iniciativ do tohoto předěva vnést stabilizační elementy, kdo tedy má pocit, že nyní e, musí předvídat konec eura, protože pak bude všechno lepší, tak musím říci, že ten nenáplní očekávání občanů. Neboť všichni již žijeme v globální vesnici a nezávisle na to, zda pocházím z Malty nebo z Německa. Sám tuto výzvu nezvládnu. Pouze za pomocí politické spolupráce a souhlasím s Paulem Tangem. Otázka názvu je velice důležitá na konci celého procesu, abychom ukázali, že nám nejde o nástroje, ale o to, že chceme jednat směrem k našim cílům, že chceme udržitelně stabilizovat eurozónu. To je naše odpovědnost a pak si musíme zvážit, jaké jsou ty vhodné nástroje a jak jich dosáhnout. Také si myslím, že Esther de má naprostou pravdu. Když hodnotíme, tak musíme začít tím, co máme a kde jsou nedostatky, ke kterým došlo v minulosti abychom skutečně nestavili na písku. A na základě takovéto dobré jasné analýzy si pak musíme zvážit, jaké jsou ty první kroky, které půjdou rychle, tak abychom vyslali jistý signál, tom smyslu, že jsme se poučili z chyb minulosti, že chceme něco vyvinout nového, aniž bychom zanedbávali to, že je třeba pak jít i dalšími energetickými kroky. Toto je třeba takto zajistit a to v odpovědné formě. I to, co řekla kolegyně Gulár, že jasně řekla, že tam musí být jasně nastavené povinnosti a práva, to je také pravda a zcela to podporuji. A půjdu ještě o krok dále, než ve svém úvodním projevu a tady pravděpodobně budeme mít jistý konflikt. Každý ví, že jsem jasným zastáncem komunikátní metody a jednoty rozpočtu a mám obavy, že právě toto momentálně je aktuálně podkopáváno tím, že se tady fondy vyjímají z evropského rozpočtu a také se tím zároveň outsourcuje z rozhodovacího procesu i parlament. A na druhé straně vidím, že je třeba nalézt nějakou cestu, pokud hovoříme například o Evropském měnovém fondu, tak je třeba si uvědomit, jak tedy momentálně si financuje těch 440 současných miliard. A když tady si děláme myšlenky o dalších rozpočtových kapacitách, které budou přísně určeny pouze pro určité cíle, ne tedy, abychom šli cestou paralelních rozpočtů, tak, a tady jsem velice realistický, toto nebude možné zajistit a nebude to fungovat, aniž bychom tady měli zapojení do odpovědnosti a do rozhodování národních parlamentů, protože tady jsou například rozsudky ústavních soudů, které nemůžeme spát ze stolu, to je specifický problém mé země. A nemám, nechce se mi, abychom nakonec to rozkotali pouze z toho důvodu, že zanedbáme a nezohledníme tyto aspekty. Ovšem to, jak, jakou formu spolupráce pak nalezneme, protože já si myslím, že tady jde také o otázku parlamentarismu v těchto věcech, jak na národní, tak na evropské úrovni, neboť vlastně kde je místo národních parlamentů v tomto celém procesu? Abych se tady vyjádřil velice opatrně, tak je to pouze omezená forma a proto si myslím, že naším legitimním úlohem, úkolem náš jako Evropského parlamentu, jakožto jediné demokraticky zvolené Evropské instituce, při v těch, těch deficitech, které jsou, naším úkolem je, abychom navrhli, jak můžeme dosáhnout udržitelné stabilizace, ale ne tak, že budeme konkurovat národním parlamentům, ale tak, že naši spolupráci přeneseme na profesionální úroveň. Tím tady nechci podporovat návrhy, které vedou k vytváření nových institucí. Tady existují i možnosti řešení, která budou někde mezi tím. Ale aniž bychom do odpovědnosti zapojili národní parlamenty v určitých úkolech, je například zdroje, spolurozhodování, kontrola, odpovědnosti, aniž bychom tedy zapojili národní parlamenty, našeho cíle nedosáhneme a to je třeba tady jasně říci. Paní Jibnerová říkala, že bychom se měli soustředit na podněty a ne na sekce. Ano, já jsem vždy pro pobídky, podněty. Velký zastánce. A také ve své politické filozofii zastávám vlastní odpovědnost, protože ten, kdo jedná na základě vlastní odpovědnosti, má také pak a pouze nárok na solidaritu. Což a všem nevylučuje, že prostě musíme v určitém okamžiku zavést sankce, protože jinak prostě by to bylo neudržitelné. To se netýká pouze zemí, ale také například ehm, vztahu mezi regiony a městy se svou národní úrovní, vládní či federální. Takže tady je třeba to velice pečlivě vyvážit, velmi dobře nastavit, jinak to fungovat nebude. A je samozřejmě zcela jasné, že ty pilíře ve zprávě pěti předsedů, musí být zohledněny v té váze, jak jim náleží, tak abychom i nadále upevnili evropský integrační proces. K tomu ovšem také patří i to, že komise si musí dávat pozor na to, aby ve svých návrzích neučinila nejdříve pátý krok a pak druhý, což vede k velké iritaci v členských zemích místo toho, aby skutečně jak si šlapala na paty těm členským státům, které neplní, které například neimplementovaly nějakou důležitou, nějaké důležité nařízení. Protože to je pak taky vždy taková situace, která nám velmi stěžuje naši práci. Děkuji. Děkuji, Pervanš Perez. Děkuji, děkuji za slovo. <clears throat> Já rovněž se pokusím nějakým způsobem ještě zdůraznit, podpořit to, co již bylo řečeno, jestli dovolíte čtyři až pět takových hlavních úvah. Jaký je hlavní signál, který by měl vyslat tento text? Pan předseda Artis to jasně řekl. Měli bychom se obrátit na Evropany. Samozřejmě. Mělo by to jít směrem eh, k našim spoluobčanům, A zároveň je to adresováno radě, protože skutečně víme, že všechny ty iniciativy, my jsme hodně hovořili o té akademické práci, která již byla odvedena, obrovské rozsáhlé akademické práci. A zároveň ta otázka, která se padla dneska dopoledne, potřebujeme skutečně takový rozpočet eurozóny. Pan Alan Ramasu v podstatě vlastně sám trošku podkopal vůbec důležitost existence takového rozpočtu. Čili ta otázka je jasná. Proč potřebujeme takový rozpočet? Blueprint, čtyři předsedové, pět předsedů, jejich analýza, naše práce, to znamená skutečně, jak dokončit, dopracovat o hospodářskou a měnovou unii a tímto pádem z tohoto důvodu by měl Evropský parlament vyslat signál nejenom šéfům vlád a státu, ale i ministrům financí. Otázka zní, zda teda to morální riziko, nebo jakým způsobem se vyhnout tomuto morálnímu riziku, to je ta druhá úvaha. Víte, některé samozřejmě ty aspekty, které navrhujeme, budou vyžadovat změnu smluv. To je jasné, ovšem to se, toho se týká jiná zpráva Evropského parlamentu. To je práce, které se věnuje pan Brok s paní Breso, dále je to zpráva pana Perovšata. Čili ta zásadní otázka pro nás se týká samotného fungování HMU, toho, co potřebujeme, aby jsme mohli fungovat optimálním způsobem. To znamená nemít zde v Evropské unii takový divergenční přístup, obrovské rozdíly, obrovskou nezaměstnanost. Čili jak toho dosáhnout? Alfred Sand to řekl jasně. Přejmout určitou formu federalismu a mm, odklonit se od metody drobných malých krůčků. Bas Erkut rovněž o tom hovořil, o těch neustálých záplatováních, které se snaží přinést důležité nástroje a potřebné nástroje které by to mohly řešit. Ovšem my samozřejmě se tím dostáváme k tomu obrovskému eh, problému. My v podstatě vlastně víme, že potřebujeme eh, rozpočet eurozóny a nejsme schopni to řešit, neustále se v tom plácáme. A pokud jde o morální riziko, o tom se hovořilo několikrát, my jsme v rámci slyšení na to nezapomněli, samozřejmě, že je to zásadní argument, ale nesmí, to znamená, že na všechno ostatní zapomeneme. Uh, občas to využíváme jako takového žolíka, který v podstatě vlastně vetuje jakékoliv další možné návrhy a to prostě tak nesmí být. Třetí úvahy, třetí úvaha, o které bych ráda hovořila, je zda zde máme teda to společné blaho, společné statky v rámci eurozóny. Já zde bych podpořila to, co řekl pan Lamasora a ostatní kolegové. Čili ten náš samotný rozpočet v rámci eurozóny. Pokud se podíváme na to, jak funguje eurozóna, vidíme zde různé ekonomické, specifické prvky, které jsme jasně v rámci eurozóny definovali a viděli. Snižování um, stabili, automatických stabilizátorů, divergence, pokud jde o ekonomický růst jednotlivých zemí a zároveň příliš nízké investice, dokonce i mnohem nižší než ve zbytku Evropské unie. A toto jsou specifické otázky a prvky, které se týkají eurozóny a takto k ní musíme přistupovat. Ovšem, to je propojeno s jedním problémem a já prostě bych si jenom přála, aby naše rozpráva prohloubila i tyto záležitosti. Ano, my samozřejmě potřebujeme specifické cíle v oblasti investic a proto hovoříme o tomto rozpočtu eurozóny. Například železniční propojení mezi Lisabonem, Berlínem nebo Paříži a Berlínem. Je to něco specifického pro eurozónu? Já osobně si to nemyslím. Je, vše, je zde ovšem rozdíl mezi fungováním a pravidle fungování eurozóny, pokud jde o makroekonomický dopad na eurozónu a zároveň specifických eh, záležitostí týkají se investic. A velice rychle ještě poslední úvaha, a to je otázka samotného rozpočtu. Domnívám se, že Evropský parlament se opravdu vždycky snažil, aby ESM byla součástí komunitní metody, na to nesmíme zapomínat, jednota, jednotný rozpočet, to je pro nás zásadní. Prvek ovšem stabilitu tento mechanismus stability nemůžeme mít, který by fungoval, pokud to bude nějak zakotveno pouze ve víceletém finančním rámci, protože tím pádem bychom nemohli reagovat na asymetrické šoky. To je ta citlivá oblast, které se musíme velice pozorně věnovat. A úplně poslední bod, a zde stoprocentně souhlasím s panem Bégem, zapojení národních parlamentů. To je věc, u které bychom měli být nesmírně samozřejmě obezřetní, ale zároveň odvážní. Děkuji. Děkuji. Myslím, že toto byla rozprava velice důležitá. Dosáhli jsme určitého pokroku, byť zazněly i názorové rozdíly. V některých důležitých bodech se ale shodujeme, tedy předně v tom, že bychom měli začít eh, mluvit o cílech spíše než o nástrojích, eh, že nám jde o definování konkrétních funkcí, které jsou propojeny s tím, že sdílíme jednu měnu a že bychom měli zabránit eh, eh, překrývání s širšími funkcemi Unie. Hovořili jsme o nástroji pro eurozónu, ale tak, jak to platí také pro bankovní unii, i ten by mohl být otevřen k účasti zemím mimo eurozónu. Hovořili jsme také o možnosti konkrétního nástroje, který by vycházel z rozpočtového rámce a rámce pro euro. Mluvili jsme o tom, jakým způsobem bychom mohli vytvořit případně víceúrovňovou eh, unii v rámci současného právního rámce i tyto postřehy tady zazněly. A pátá věc, já teď tady nechci zacházet do podrobností, ale mluvili jsme také o pobítkách, sankcích, morálním hazardu, morálním riziku v rámci řízení HMU. Takže to jsou um, určité důležité rysy, kde jsem shledal určité zbližování našich názorů a myslím, že teď jsme v situaci, kdy můžeme začít uh, konkrétněji pracovat na záležitostech, které nastínily naše zpravodajové jako zásadní otázky ve svých pracovních dokumentech. Žáne, chtěl byste se vyjádřit na závěr? Já jsem nesmírně potěšen touto bohatou diskuzí. Jistě, že jsme mohli očekávat různé názory, nejenom to, že se zde členské země eurozóny postaví trošku proti ostatním zemím, to je jasné ty, kteří jsou členy eurozóny, jakmile je zde určitý problém a musíme nějakým způsobem mutualizovat samozřejmě určité problémy jednotlivých států, tak to potom nebude těch 28 států, které budou dotovat tento mechanismus eh, stability, ale budou to samozřejmě členy eurozóny. Ta, to znamená, že i to propojení mezi naším parlamentem, národním parlamentem, to samozřejmě bude velice zásadní, bude muset um, hlasovat o těchto prostředcích a právě takový mechanismus stability by mohl být základem, určitým prekurzorem tohoto eh, rozpočtu, protože vlastně tím způsobem mutualizujeme určité problémy finančního charakteru jednotlivých členských států, které jsou členy této eurozóny. Samozřejmě, že název této zprávy z vlastní iniciativy možná si vzpomenete, že to bylo opravdu problematické, když jsme o tom vůbec uvažovali, jak, to budeme, jak tomu budeme říkat a že v podstatě samozřejmě možná, jakmile dojdeme k tomu konečnému okamžiku, bude muset tomu přizpůsobit i tento název. Děkujeme a tím končíme společnou část našeho jednání rozpočtu Ekon a budget a nyní se dostáváme k té řádné části dalšího jednání výboru Ekon. Možná na minutku jenom přerušíme naše jednání, abychom to všechno zde ještě uspořádali.